20, který jsme většinově z více než 520 hlasy schválili, eh, což vede k zahájení jednání v trialogu a umožní to podporu potravinářskému odvětví, který je zasažen novými cly vnucenými ze strany Spojených států. Máme tu zemědělské potravinářské produkty, které nemají nic dočinění s touto obchodní válkou se Spojenými státy, ale má to velký dopad na naše chovatele a pěstitele, takže jsem ráda, že celá naše frakce i většina parlamentu tento pozměňovací návrh 20 schválil. Děkuji kolegyně Aguilera. A teď kolegyně Ždanoka. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro souhrný rozpočet, protože podporuje programy pro mládež, vědu a klima, ale jsem proti eh, blokové patnáctce, protože ti, kteří se rozhodli, že produkt, eh, prostředky daňových eh, poplatníků eh, budou směřovat na nějaké task force, to zřejmě není v souladu a není dobré, aby takové produkty byly podporovány. Takže máme tu eh, falešná data, a, je tu jenom spousta přehánění místo prezentování reálných údajů, ale jak to můžeme poměřovat? Doložím to doklady Stratkom, předkládá neúplné údaje s falešnými informacemi. Ovšem, v médiích se také odráží tato situace falešných informací. Eh, lotyšská média informují správně, ale běloruská média neposkytují správné informace. Děkuji kolega Ždanoka a teď kolega Palmer. Děkuji, pane místo předsedo. Já bych chtěl zdůraznit eh, že podporujeme zdroje pro program Erasmus+. A zároveň chci zdůraznit ještě jedno, že máme zde pořád nejistotu a pochyby kvůli Brexitu. Zdáli i nadále Spojené království bude moci participovat na Erasmu, protože to je program, který byl ku prospěchu tisícům mladých Britů v tomto roce i v předchozích letech a i e, asociace vysokých škol shledala, že 94% nebude schopno aplikovat Erasmus, pokud Spojené království nebude součástí programu Erasmus, ale máme zde mladé lidi, kteří eh, v roce 2020 by chtěli být součástí Erasmu, ale to jsou ti, kteří eh, nechtěli eh, v referendu, aby Spojené království odešlo z EU. Takže já bych rád zde apeloval na to, abychom jako Spojené království mohli participovat na programu Erasmus bez ohledu na to, zda zdali dojde k Brexitu či nikoliv. Děkuji, kolega Kelly. Ano, já zde hovořím mateřštinou a musím říct, že jsem s potěšením podpořil tyto návrhy, protože stojí za to. A eh, eh, zde eh, my zde Eh, za to musíme tedy především eh, vyzvihnout program Erasmus+, eh, který i mm, bojuje proti nezaměstnanosti. Také i jsem podpořil do doporučení, týkající se změn klimatu a to samozřejmě také je nutné, pokud chceme splnit naše cíle, které jsou velice naléhavé a Eh, vím, že i pro řadu zemí je to problematické a potřebují eh, finanční pomoc. A proto eh, jsem tu podpořil tuto zprávu, poněvadž pomůže obecně Evropanům. Děkuji. Děkuji, pane kolego Kelly. Teď tedy uh, nás jsme ukončili vysvětlování hlasování ke zprávě kolegyň uh, Holmajer a Kardia Zabar Rubial a teď uh, kolega Sarvama a EASO. Hovoří kolega Ross. Děkuji, pane předsedo. Hlavní úkol eh, Evropského eh, podporového eh, orgánu pro zelené otázky je, eh, eh, aby eh, se azylová politika navzájem lépe skoordinovala. Samozřejmě je to obtížné to po právní stránce udělat v roce 2016, stejně jako v roce 2017 byly problémy s bezúhonností pracovníků ukázaly se problémy s eh, veřejnými zakázkami, s nakládáním s veřejnými prostředky, zneužívání pozice v oblasti personálních věcí, porušování eh, pravidel ochrany osobních údajů a zastrašování a nevhodné eh, zacházení s personálem. Pro nás tohle je poslední šance Eh, eh, říci, že eh, to, že se nic nezlepší, znamená, že se ti lidé nebudou mít koho zastat, takže jednoznačně bylo třeba takto absolutorium odmítnout. Kolega Polčák. Za udělení slova. Samozřejmě asilová agentura představuje jednu z našich priorit priorit v oblasti bezpečnosti a ty bouře které, které jsme byli svědky

Děkuji, pane kolego. A teď uh, vysvětlí ještě hlasování kolega Kelly. Uh, uh, já jsem, já jsem hlasoval eh, také pro uh, Ehm, absolutorium, eh, takže hm, tak to hm, doporučili různé eh, agentury, včetně účetního dvora, ale největší porušení pravidel to je, že nerespektovali platby, finanční management, zadávání zakázek, zneužívání prostředků, zneužívání funkcí, pokud jde o personální eh, záležitosti, hm, harassment, nepatřičné chování vůči personálu, personálu, takže to je zcela nepřijatelné a to především pro takovouto agenturu s takovouto autoritou. Eh, proto jsem eh, zcela podpořil toto odmítnutí a jak jsem řekl, je třeba zde, aby panovala úplná transparentnost a je opět ještě jednou se na to podívat. Děkuji. Děkuji kolego Kelly, eh, tolik vysvětlování ke zprávě kolegy Sarvami. A teď vysvětlíme hlasování k eh, zprávě kolegyně Garci Muñoz, kdy eh, k eh, absolutoriu Evropské rady. Začne kolega Polčák. Děkuji, pane slova. já bych se v dané věci chtěl vyslovit právě specificky k otázce udělení absolutoria hm, ve vztahu k evropské radě a radě

Děkuji, teď kolega vám, pane předsedo. Já jsem nemohl podpořit ten návrh odmítnout absolutorium eh, Radě ministrů. Rada ministrů je děsivý orgán, je eh, tajnostkářský a, a poškozuje důvěru veřejnosti v Evropskou unii. Měli by se stydět a měli by si eh, vymést eh, svůj vlastní chlév, ale odmítnout jim absolutorium je špatný přístup, protože oni budou opravovat náš rozpočet, my budeme opravovat jejich rozpočet a skončíme v nesmyslné válce, kdy budeme marnit navzájem svůj čas. Mnohem lepší způsob, jak se pustit do tajnutkářské rady, je jednotlivě poukazovat na příklady toho, jak rada plancá penězi, eh, exotické, eh, exotická zasedání eh, rady ministrů v exotických destinacích, když nemají moc o čem jednat. To by byl způsob, jak jmenovat je a zahambit je a donutit je transparentností, aby řádně vynakládali prostředky. Děkuji. Děkuji kolego Newton Dane a teď poslední vysvětlení od kolegy Kellyho. Je zřejmé, že Evropská rada a rada zase selhaly a neposkytly odpovědi na písemné dotazy zaslané parlamentem. Generální tajemník rady se také nedostavil na zorganizované slyšení. Navíc rada nevzala v potaz doporučení navržené parlamentem v rozhodnutí o absolutorii z března 2019. Toto je nepřijatelné a proto potřebujeme vyslat silné sdělení radě, že tato záležitost musí být brána opravdu v potaz. Eh, dlouho zastáváme postoj, že evropské instituce musí být transparentní a zodpovědné vůči všem občanům Evropské unie aby jim mohli důvěřovat, musí řádně vykonávat své funkce a zodpovědnosti, stejně tak tedy i rada. A mne těší, že toto parlament zastává řádně. Děkuji vám. Já vám děkuji, kolego. Kelly, tolik eh, vysvětlení hlasování ke zprávě Garcia S Tím jsme eh, vyčerpali pořad jednání. Přeji eh, všem službám i přítomným poslancům dobrou chuť a uvidíme se v 15 hodin, dokud přerušuje zasedání.